στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 έχουν διανεμηθεί. Začneme, zahájíme znovu zasedání, které bylo přerušeno ve Štrasburku. Měli jste obdržet zápis posledního zasedání? Pokud nemáte připomínky, budeme ho považovat za schválený. Kolegové, chci vás informovat, že v hemicyklu jsou televizní eh, technici, eh, kteří natáčejí naše zasedání a také hlasování, aby mohli plně zdokumentovat práci Evropského parlamentu. Tento film také bude ukazovat eh, způsoby práce v Evropském parlamentu a eh, takovéto záběry eh, budou využívány v návštěvnickém centru Evropského parlamentu. Televizní technici budou diskrétní a nikterak nebudou bránit naší práci. Děkuji vám tedy za pochopení. Mám ještě druhé sdělení. Od skupiny EPP jsem obdržel žádosti o jmenování členů eh, parlamentních výborů. Tento seznam bude zapsán do zápisu z, to, z tohoto zasedání, pokud eh, do doby, do lhůty pro schválení zápisu nebudou vysloveny žádné výhrady. Vážené kolegyně a kolegové, v souladu s názory politických skupin navrhuji následující změny dnešního pořadu jednání, neboli dnes za prvé společná rozprava o dvou zprávách pana Mendeze de Vigo. To bude první bod na našem pořadu jednání. Za druhé na pořad jednání se připojí nový bod, a to prohlášení Rady a Komise o přípravě samitu 7. května ohledně situace eurozóny. Budou hovořit jen eh, zástupci politických skupin, neproběhne tedy postup catch the eye. Za třetí, v prohlášení Rady a komise o mm, elektromobilech dochází ke změně. Tento bod se bude nazývat Prohlášení Rady a komise o elektromobilech zpráva pana Prodyho, která byla programována na dnešek, tedy její předložení, je odložena přímo na hlasování, které bude ve čtvrtek. A teď se podíváme tedy na čtvrteční změny. Za prvé hlasování o zprávě pana Moreiry ohledně rozhodnutí Evropského parlamentu a rady schval, týkající se makrofinanční pomoci Ukrajině se odkládá na druhé plenární zasedání v květnu. Za druhé hlasování o návrhu usnesení eh, návrhu nařízení komise, které stanoví hlavní směry systému um, kompenzací operátorů a společného regulačního přístupu e, k změnám e, nebude na programu jednání. Pokud nemáte žádné výhrady, tyto změny budou schváleny. A náš pořad jednání je tedy schválen. Vážení kolegové, ještě je tu návrh na změnu v dnešním hlasování. Takže po včerejší schůzi pana e, předsedy Buska a mm, předsedy Zapatera e, jsme se, se domluvili, že se bude konat dialog na nejvyšší institucionální úrovni ohledně procedurálních eh, postupů eh, absolutoria rady. A v důsledku toho předsednictví navrhuje odložení hlasování o tomto bodu na příští nebo další plenární zasedání. Máte k tomuto nějaké výhrady? Přejete si Přejete si učinit prohlášení, nevidím zdvižené ruce. Vzhledem k tomu, že se objevují výhrady, takže prosím, jeden pro a jeden řečník proti. Kdo chce hovořit pro tento návrh? Kdo chce hovořit ve prospěch tohoto návrhu? Pan Schulz? Eh, Děkuji, pane předsedající. Slyšel jsem o schůzce pana Rodrigueze Zapatera a pana Buska. Je ty kontroverzní body, které rozdělují názory parlamentu a rady se týkají absolutoria pro radu. Je to velice citlivé, proto bude hodné eh, o tom dále jednat. Dnes předkládaný návrh je takový, abychom odložili udělení absolutoria radě. To má všem vážné dopady. Jednali jsme o tom dnes dopoledne a domnívali jsme se, že kdyby bylo možné tuto otázku vyřešit ke spokojenosti parlamentu, pak bychom měli takovou příležitost využít. Svým způsobem eh, je to krok směrem k radě, k vytvoření důvěry nejenom pokud je absolutorium, ale i v dalších oblastech a proto s tímto návrhem mohu souhlasit. Ano. A nyní jeden řečník proti. Pan Staes. Ik heb de heer Schulz goed aangehoord en ik ben eh, ondervoorzitter van de commissie begrotingscontrole Vážení kolegové, já jsem místo předseda výboru pro kontrolu rozpočtu a dobře vím o těchto neformálních kontaktech s radou. Tato zpráva obdržela většinu ve výboru pro kontrolu rozpočtu 27 hlasů. Proto jedno, jednohlasně byla přijata. Rada vedla neformální um, kontakty, aby dosáhla eh, dohody, nicméně eh, odmítá se zabývat určitými body. Pokud by nyní rada mohla přímo prohlásit, že je připravena přijmout veškeré naše dokumenty, tak by to bylo eh, v pořádku. Co se týče legislativního rozhodnutí, absolutorium podle našeho jednacího řádu a podle rozpočtových pravidel, Ehm, musí být uděleno do 15. května. A jedná se tedy o absolutorium za rok 2008. Na následujícím plenárním zasedání začneme pracovat teprve 17. května, tudíž bychom porušili náš vlastní jednací eh, řád a rozpočtová pravidla. Děkuji. Předáme slovo zpravodaji, prosím. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedající. Je to už eh, šestý rok, kdy zasedám v Evropském parlamentu. Nechci někomu kázat v jakékoliv věci, ale rád bych se dotázal, Já bych rád eh, požádal všechny o maximální pozornost a seriózní přístup eh, v této věci. Parlament totiž vlastně v listopadu minuli, minulého roku, až v listopadu udělal absolutorium pro radu. Rada opět nepředložila všechny požadované dokumenty a já jsem šokován tímto přístupem. Teprve nyní jsme obdrželi dokumenty například pro rok 2007. to určen, určitě neodpovídá našim představám. Nicméně jsem připraven ke kompromisu. Rád bych dal radě druhou šanci, ale měla by to být podle mého šance poslední. Poslední šance pro radu připravit a předat veškeré potřebné dokumenty, postupovat přiměřeně, tak aby parlament měl šanci uplatnit svoji parlamentní kontrolu v této věci. Možná bychom mohli dát ratě pár týdnů navíc, řekněme maximálně šest týdnů a hlasovat bychom potom mohli v červnu. Děkuji vám. Návrhuji tedy hlasování. Kdo je pro odložení hlasování o tomto tématu na příští plenární zasedání? Kdo je pro toto posunutí? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní přejdeme k hlasování. Ze všeho nejdříve tu je zpráva Garcia Margalja Marfil. Jmenovité hlasování o správní spolupráci a boji proti daňovým únikům v oblasti daně z přidané hodnoty. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Blahopřeji zpravodaji. Následovat bude hlasování o zprávě společný eh, systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla eh, fakturace. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji eh, zpravodaj další zpráva, zpráva pana Speronyho, žádost, aby byl Miloslav Ranzor zbaven imunity. Budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Následuje zpráva pana Černeckého týkající se absolutoria rok 2008, obecní rozpočet Evropské unie, soudní dvůr. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Opět zpráva pana Černeckého. Absolutorium účetního dvora. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Zpráva pana Černeckého. Absolutorium pro evropského ombudsmana. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Zpráva pana Černeckého pro absolutorium pro evropského kontrolora ochrany údajů, kde pro, proti, zdrželi se, přijata. Děkujeme našemu zpravodaji. Zpráva paní Matěje ohledně absolutoria rok 2008 pro Centrum překladů orgánů EU na rok 2008. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Pérez Foforias. Uzavírám hlasování. Přijata. Následovat bude zpráva paní Matěje. Absolutorium Evropského střediska pro profesionální vzdělávání CEDEFOP. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Následuje zpráva paní Mathieu. Absolutorium 2008. Komunitární agentury pro kontrolu rybolovu. jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorium Evropské agentury pro rekonstrukci, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorium rok 2008, Evropská agentura pro eh, eh, bezpečnost letectví. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje. Absolutorium na rok 2008 Evropské centrum pro prevenci chorob. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje absolutorium na 2008 Evropské agentury pro chemické látky. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje. Absolutorium rok 2008 Evropské agentury pro životní prostředí. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje Absolutorium na rok 2008 Evropské agentury pro bezpečnost potravin. Jmenovité hlasování. Ještě vás si upozornit, že je tu oprava, která se týká italské verze této zprávy. Zahajuji tedy hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje o absolutoriu 2008 Evropského centra pro eh, drogy a toxikomanie. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje absolutorium rok 2008 Evropské agentury pro léčiva. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorium na rok 2008 Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Engrinete. Přijata. Zpráva paní Matěje. Rok 2008 Evropská agentura pro bezpečnost eh, sítí a informací. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorium rok 2008 Evropské agentury pro železnice. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutoru na rok 2008, Evropská nadace pro vzdělávání profesionální. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje. Absolutorium na rok 2008 Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví na pracovišti. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorium na rok 2008, agentura pro Euratom. Zahajuji hlasování, jmenovité hlasování, uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje o absolutoru na 2008 Evropská nadace pro zlepšování pod životních podmínek a pracovních podmínek. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Ingrinete. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutorum roku 2008, Eurojust. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijatá zpráva paní Matěje, absolutorum roku 2008, Agentura pro základní práva Evropské unie. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, Absolut na 2008, Frontex. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje. Absolutorium rok 2008 Evropského orgánu pro dohled GNSS. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje Absolutorium 2008 Společný podnik pro ITER a Eh, rozvoj eh, energie. Zahajuji hlasování jmenovité, končím hlasování. Přijata. Zpráva paní Matěje, absolutum na 2008, společná iniciativa Cezar. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji tedy zpravodajce. Podle našeho pořadu jednání přejdeme k hlasování o zprávě pana Simpsona o přepravitelných tlakových zařízeních. Jedná se o návrh zprávou o návrhu směrnice. Budeme hlasovat o pozměňovací návrhu 66. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Odpadá tedy blok číslo 2. Kdo je pro návrh tak, jak byl pozměněn? Proti? Zdrželi se? Přijata. A nyní přejdeme k hlasování, jmenovitému hlasování. Já jsem říkal, že odpadá blok číslo 2. Ještě jednou to opakuji. E, pravděpodobně se budete muset e, naučit lépe řecky, proto abyste mohli lépe sledovat vývoj v naší zemi. E, blok číslo 2 odpadá. Budeme hlasovat o návrhu takto pozměněném. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Legislat... Není jmenovité hlasování o legislativním usnesení. Prosím, hlasujte. Engrinete. Přijato. Blahopřeji. Spravodaji. Podle pořadu jednání budeme dále hlasovat o zprávě pana Leichtfrieda poplatky za ochranu letectví před protiprávními činy. Jedná se o návrh směrnice a k ní je celá řada pozměňovacích návrhů. Kdo pro? Proti? Zdrželi se přijaty. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 46, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dobře, zkontrolujeme elektronicky 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 45, opět jmenovité hlasoví, hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování. Pérez ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η ψήφος ε, για την πρόταση όπως τροποποιήθηκε, ποιοι είναι υπέρ. Nyní budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Následuje jmenovité hlasování o návrhu usnesení, návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Blahopřeji tedy zpravodaji. Podle pořadu jednání nyní budeme hlasovat o zprávě pana Simpsona o hlavních směrech společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijatý. Nyní budeme hlasovat jmenovitě o pozměňovací návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Budeme hlasovat o návrhu takto pozměněném. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Budeme tedy hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji jmenovité hlasování, končím hlasování. Přijato. Blahopřeji tedy zpravodaji. Podle pořadu jednání přejdeme k hlasování o pana Kirilova. Obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj a zjednodušení. Jsou tu některé pozměňovací návrhy výboru, kdo je pro ně, proti, zdrželi se přijaty. Pozměňovací návrh 19. Zahajují jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 23. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Poz... Nyní budeme hlasovat o takto pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Následuje hlasování o návrhu legislativního usnesení. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Podle pořadu jednání přejdeme k hlasování návrhu eh, usnesení konference předsedů o důsledcích eh, vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy. Byl stažen pozměňovací návrh číslo 1. Ne, omlouvá se. Pan předsedající kolega žádá o slovo. Já jsem chtěl vysvětlit, vysvětlit, proč ten eh, pozměňovací návrh byl stažen. My jsme jej stáhli, protože jsme přesvědčeni, že konference předsedů nadále bude eh, věc zkoumat a jak eh, jak v textu, tak v praxi eh, se bude tímto pozměňovacím návrhem eh, řídit. Nám jde především o to, jak upravovat vztahy v rámci Evropské unie. To je vše. Eh, Budeme tedy hlasovat o odstavci 1, odrážka 4 až 9 původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Budeme hlasovat o celku usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Podle pořadu jednání přijdeme k hlasování o zprávě pana Sajera o přenesení zákonné pravomoci. Pozněvací návrh číslo jedna? Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 6. Kdo je? Ne. Ten odpadá, uvádí pan předsedající. Odpadá ten původní text. Přejdeme k pozměňovací návrhu číslo 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Vidím, že sociální demokraté jsou eh, pomalejší než ostatní při zvedání roky. Eh, to znamená pro, kata, proti a pochy znamená zdrželi se. Takže když to slyšíte, tato slůvka kata, tak to už znamená, že už jste pozadu. Kata je proti. Takže prosím, abyste trošku zrychlili. Na pořadu jednání následuje hlasování o zprávě pana Vandalena o strategickém cíl doporučení pro politiku EU v oblasti námořní dopravy do roku 2018. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 2. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnout. Osmý odstavec, budeme hlasovat ve dvou částech. Nyní o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 1, Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Původní text odstavce 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Přejdeme k hlasování o zprávě paní Triple o Europeáně, o dalších etapách, dalších postupů. Je tu jeden pozněvací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odpadá tedy původní text. Přejdeme k hlasování o zprávě pana Polsena. Pan, eh, hodnocení a posazení akčního plánu společenství v oblasti dobrých životních podmínek zvířat. Ostavec 9 budeme hlasovat o třech částech. Nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Třetí část, kde to bude jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 18 ve dvou částech. Nejdříve o první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Odstavec 19. Opět dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Úvodní ustanovení C, dvě části. Co máme kontrolovat? Úvodní ustanovení má dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Budeme hlasovat o celkovém usnesení. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijato. Blahopřeji paní Polsen. Podle pořadu jednání následuje zpráva pana Lefola o zemědělství EU a změně klimatu. Odstavec 7. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Už je ukončeno hlasování. Opakuje pan předsedající. Přijato. Odstavec 18 ve dvou částech. V obou hlasujeme jmenovitě. Zahajuji jmenovité hlasování o první části. Končím hlasování. Přijata. Jmenovité hlasování o druhé části, prosím. Končím hlasování o druhé části. Přijata. Odstavec 20. Opět ve dvou částech. O obou budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Přijata. Jmenovité hlasování o druhé části. Končím hlasování. Přijete. Odstavec 31. Ve třech částech. Ve všech třech budeme hlasovat jmenovitě. Nyní o první části jmenovité hlasování. Končím hlasování o první části. Přijata. Ano, je to tak. Jmenovité hlasování o druhé části. Končím hlasování o druhé části. přijaté. Jmenovité hlasování třetí části. Končím hlasování. Přijaté. Odstavec 36. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Číslo 3. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování o usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A já blahopřeji panu Lefolovi. Podle pořadu jednání budeme hlasovat o zprávě pana Dorfmana o zemědělství v přírodně znevýhodněných oblastech. Odstavec 5 má dvě části. Nejdříve o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se, e, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Raději to zkontrolujeme elektronicky. Kontrolujeme elektronicky druhou část pátého odstavce. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Budeme hlasovat o celém usnesení. Přejete si provést kontrolu o šestce? Dobrá. Hlasujeme elektronicky o šestce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijata. Takže nyní závěrečné hlasování, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato a já blahopřeji zpravodaji. Přejdeme k hlasování o zprávě paní Del Castillo Vera o nové digitální agendě pro Evropu 2015 EU. Odstavec 14, první část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijata. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. Přejete si kontrolovat, dobrá, kontrolujeme elektronicky. Já to dneska zkontroluju třikrát, když budu mít po každé pravdu, tak už nebudu nic kontrolovat. Zahajuji tedy hlasování. Končím hlasování. Přijato. Měli jste pravdu. Závěrečné hlasování kde pro? Proti? Zdrželi se. Je přijatá. Blahopřeji paní Del Castillo. Podle pořadu jednání přejdeme ke zprávě pana Liberackého o absolutoru 2008, obecný eh, rozpočet Evropské unie, oddíl 3. Pane Liberacky. Pane předsedo, já nejsem pan Liberacký. Nicméně mám jednu technickou připomínku v odstavci 284. 48, jedná se o bloky 1 a 4, týká se to kozlodu, jako je doplnění. Dobře, přeskoumáme všechny tyto poznámky velice bedlivě. Pane Liberacký, přejete si promluvit či nikoli? Prosím. No, ano, už je to v pořádku. Děkuji, pane předsedo. Nemohl jsem přijet do Štrasburku, takže mnohokrát děkuji kolegům, kteří přispěli do debaty. Měl jsem radost z toho, že byla zastoupena rada u procesu udělení absolutory 1. To se netýká debaty o evropských institucích, ale také o členských státech, které zastupuje rada. V mé zprávě jde o několik návrhů, jejichž cílem je omezit chybovost. Chceme poukázat na problémy a vylepšit shodu mezi informacemi od komise a účetního dvora, abychom všichni v budoucnu byli schopni zjistit, o jaké problémy se jedná a abychom je řešili v našich výdajích. A s Lisabonskou smlouvou v platnosti přišel čas přehodnotit proces udělování absolutoria jako takový. Takže moje zpráva žádá o debatu na vysoké úrovni do které by se zapojily instituce EU a samozřejmě členské státy, které mají na starosti zprávu asi 80 výdajů. V mé zprávě jde sice o absolutorum za rok 2008, ale poukazuje na řadu otázek, které jsou vysoce aktuální i dnes. Všichni chceme zajistit, že Řecko překoná své problémy z minulosti. Část, která se týká Turecka, vyvolala pozornost musíme zajistit, že předvstupní fondy budou využívány účinněji. Nejde o změnu, o změnu povahy vztahů EU s těmito zeměmi. Všechna vylepšení, na která jsem poukázal, jsou zásadní. Současné finanční problémy znamenají, že každé euro musíme využít moudře a ku prospěchu všech občanů v jednotlivých zemích včetně strukturálního fondu a fondu soudržnosti. Těším se na spolupráci s komisí a s účetním dvorem v nadcházejících týdnech, abychom realizovali výzvy k nějakým krokům, které jsou v mé zprávě a také se těším na to, že vám znovu podám zprávu o implementaci v nadcházejících měsících. Děkuji za pozornost. Προχωράμε τώρα στην ψήφο. Děkuji vám, pane Liberacký. Přejdeme tedy k hlasování. Začneme rozhodnutím komise jakožto celkem a to hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Jdeme k druhému rozhodnutí, to se týká agentury pro vzdělávání a tak dále. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se e, přijato. Rozhodnutí číslo 3, výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Čtvrté rozhodnutí, výkonná agentura pro zdraví spotřebitele, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Páté rozhodnutí. Výkonná agentura pro transevropské dopravní sítě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Přejdeme k návrhu usnesení. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 18 se musí hlasovat ve dvou částech. Takže nejdříve k první části. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuta. E, první část odhlasovaná, takže druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Nikdo z vás nezvedá ruce. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Původní text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 Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Dva. E, budeme hlasovat elektronicky, říká pan předsedající. Jmenovité hlasování o pozměňovacím návrhu číslo 2. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 3. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnout Pozměňovací návrh 4, kdo je, je to jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Odstavec 116 je ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se? Přijat. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijat pozměňovací návrh 8. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrhy 9 a 14. Budeme o nich hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuty. Pozměňovací návrh 11 ve dvou částech, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijata druhá část? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaté. Pozměňovací návrhy 10 a 15. Budeme o nich hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jsou eh, přijaty. Následuje konečné hlasování usnesení. Kdo je pro? Proti? Eh, máme hlasovat jmenovitě, omlouvám se, říká vám předsedající, budeme hlasovat tedy jmenovitě, prosím. Končím hlasování. Přijato. Takže je Eh, blahopřeji panu Liberackému. Přejdeme k hlasování zprávy paní Ayala Sender ohledně absolutoria rok 2008. Evropský eh, fond pro rozvoj, to je 7., 8., 9. a 10. Jedná se o usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se Eh, přijato. Pozměňovat je teď legislativní usnesení. Eh, první pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se zamítnout. Odpadá pozměňovací návrh 2. Hlasujeme tedy o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Blahopřeji eh, zpravodajce. Podle pořadu jednání přijdeme k hlasování o zprávě pana Stase o rok 2008, obecní rozpočet eh, Evropské unie, Evropský parlament. Čtyři a 37, dva pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se Teď jsem se spletl já, takže je to jmenovité hlasování o tomto obecném rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Teď přejdeme k pozměňovací návrhu usnesení, tedy 4 a 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijaty. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Zamítnut. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. Hlasujeme jmenovitě o první části. Prosím, někdo chce promluvit? Yeah ústní pozměňovací návrh. Micro. I tried. Yeah, I tried, sorry. Je to v pořádku, ano. Pane předsedo, kolegové, my chceme přednést ústní pozměňovací návrh k první části tohoto pozměňovacího návrhu a bylo by to následovně. Je toho názoru, že na základě účinného systému zprávy je třeba věnovat pozornost veškerému vedení, Generální ředitelství vedoucí útvaru by se měly vybírat podle schopností, to je původní text, a sem chceme doplnit, kromě schopností, se zohledněním rovných příležitostí a zeměpisné vyváženosti. To je tady ústní pozměňovací návrh, kromě schopností také rovné příležitosti a zeměpisná vyváženost. Dobrá, přejdeme tedy k jmenovitému hlasování. Hlasujeme o první části, prosím. Včetně tohoto ústního pozměňovacího návrhu. A e, pokud máte výhrady vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, a je to celkem 40 poslanců, prosím, postavte se. Nemyslím ale, že je vás dost. A proto Přejdeme k hlasování. Nemůžeme čekat příliš dlouho. Budeme hlasovat nejdříve tedy o první části pozměňovacího návrhu číslo 6. Je to jmenovité hlasování, včetně pozměňovacího návrhu. Hlasujeme, prosím. Uzavřeno hlasování. Přijat. Druhá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Haben wir jetzt über den Antrag 6 mit oder ohne das mündliche? Hlasujeme o té šestce s ústním pozměňovacím návrhem nebo bez? Nebo hlasovali jsme? Imun safis, imun safis met oral amendment. Já jsem to řekl velice jasně. Jedná se o e, část s e, ústním pozměňovacím návrhem. Vážení kolegové, když jsem žádala, aby se postavilo 40 kolegů, kolegové, vážení kolegové, Na těch 40 kolegů, kteří se mají postavit, neplatí žádná časová lhůta. Nicméně, když jsem vás vyzval, tak se nepostavilo 40 kolegů. Někteří seděli, někteří se, se postavili, já nevím, já se omlouvám, ale předseda musí rozhodnout. Nicméně, pokud v tom byl nějaký zmatek a pokud vám to bude vyhovovat, znovu říkám, první část s ústním pozměňovacím návrhem jmenovité hlasování. Takže hlasujeme, včetně ústního pozměňovacího návrhu. Hlasujeme, prosím. The vote is closed. Hlasování uzavřeno. The vote is closed. Hlasování uzavřeno. Přijato druhá část. Opět jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Už je hlasování uzavřeno a tato část je zamítnuta. Pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh 7 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Pozměňovací návrh 9 a 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty. Pozměňovací návrh 32 ve dvou částech. Je to jmenovité hlasování. Nyní hlasujeme o první části. Končím hlasování. Zamítnut. Druhá část. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 10 a 42 tedy odpadly. Pozměňovací návrh 32 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Furias. Hlasování je uzavřeno a je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 12 jmenovitě zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 13 a 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Přijaty. Pozměňovací návrh 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Pozměňovací návrh 16. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 17. Ano, velmi vám, protože jsem se předtím spletla, ale myslím, že to byla moje poslední chyba. Pozměňovací návrh 16, budeme ho kontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 18. Jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 21 ve dvou částech. Budeme hlasovat jmenovitě. Nejdříve k první části. Končím hlasování. Zamítnuta. Jmenovité hlasování o druhé části. Končím hlasování. Zamítnuta. Pozměňovací návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 25. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Původní text nyní odstavce 86. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Pozměňovací návrhy 34 a 41 budeme o nich hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijaty. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 28, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Tři. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh tři. ještě jednou. je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 36 budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Budeme tedy hlasovat jmenovitě O celém návrhu usnesení zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Blahopřeji, je přijato. Přejdeme k další zprávě, a to je zpráva pana Černeckého. Jak bylo rozhodnuto, bude odloženo toto hlasování ale tuto zprávu pana Čarneckého. Další zprávu pana Černeckého, která se týká hospodářského sociálního výboru, budeme hlasovat. Kdo je pro toto rozhodnutí výboru? Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Přijatá. Nyní k usnesení. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnut. Závěrečné hlasování o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Následuje zpráva pana Černeckého o absolutoru na rok 2008, výbor regionů. Nejdříve hlasujeme o rozhodnutí. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní o usnesení. Je tu pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Závěrečné hlasování o celém usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následuje zpráva paní Matě o absolutoru na 2008, finanční zpráva eh, a eh, kontrolní agentury EU. Je to jmenovité hlasování o usnesení. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. přijato. Blahopřeji. Následuje paní Matěje o absolutu na rok 2008. Evropská policejní akademie, eh, jmenovité hlasování o rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jmenovité hlasování o usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji tedy zpravodajce. Podle pořadu jednání přejdeme k hlasování o zprávě pana Salafranky o evropské strategii pro vztahy s Latinskou Amerikou. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Paní Ayala. Eh, no- ano, děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli jsme hlasovali o absolutoriu hospodářského a sociálního výboru, možná mi něco uniklo. Přeskočili jsme výbor regionů, ne? Επαναλαμβάνω, i 20. Pozměňovací návrh 20, opakuji, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnut. 8. Pro? Proti? zdrželi se. Zamítnut. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. A opakují žádost na socialisty. Zvedejte prosím vás ruce. 22. Ποιοι είναι υπέρ. 22, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 10 pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Odstavec 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Odstavec 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh 11. Kosavci 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Odpadá původní text. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 12. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 33. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 13. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 15. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnout. Odstavec 24 ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijata. Pozněvací návrh 26. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Původní text o 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dobře, provedeme elektronickou kontrolu u 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Myslím, že to je moje druhé vítězství v řadě. Paragrafos tropologie, myslíte, 16. Přejdeme k 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kata. Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací návrh 29 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ostave 48 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 30, jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poznací návrh číslo 31. Opět jmenovitě. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. Poslanci nárok číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 56 původního textu odpadá. Není odstavec, pardon, odstavec 56, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 58, původní text. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozici číslo 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní závěrečné hlasování o návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Blahopřeji zpravodaji. Kolegové, teď vlastně máme jedno jediné odpolední hlasování na to, co bychom bývali museli probrat za celý týden ve Štrasburku, takže vám všem děkuji za trpělivost. E, nyní budeme hlasovat o třech návrzích usnesení o summitu EU-Kanada z 5. května 2010. E, návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Hlasujte prosím elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 7. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní původní znění odstavce 2 eh, v částech. První část, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Poznací návrh číslo 8, jmenovitě. Můžete hlasovat. Konec hlasování. A Απορρίπτεται. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací, návrh 10. Eh, teď budeme hlasovat jmenovitě. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Ten se bude hlasovat na tři části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 padá. Odstavec 6 na pět částí. Takže první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část, kde pro, čtvrtá část, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pátá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 na dvě části. První část, Kdo je pro? První část pozměňovacího návrhu 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Podívejte se na první část pozměňovacího návrhu 2. Elektronické hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Konečné hlasování. O tom usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ostatní návrhy tady padají. A teď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 ten pozměňovací návrh, který byl tady předložen GUE a zelenými k odstavci 8, to je úplně stejné znění, jako máme v usnesení eh, v září 2009. Jen bych vás tady chtěl informovat, že je to úplně stejné. A nemyslím si, že je třeba toto stanovisko měnit předtím, než začneme o SWIFTu 1. Děkuji. Děkuji panu Albrechtovi. Teď budeme hlasovat tedy o pozměňovacím návrhu 8. Spravodajka si přeje slovo, prosím. Jen bych kolegům řekla, že my jsme naše stanovisko nezměnili. Je to v celém textu usnesení, takže toto pozměňovací, tento pozměňovací návrh je podle nás zbytečný. Děkuji. pozměňovací návrh 8. Ne, nebudeme o tom teď diskutovat. Je mi to líto. Look, uh, I don't know, I'm just... Podívejte se tak dobře, já mám korysou náladu, takže máte 10 vteřin, prosím. Vážení kolegové, já si myslím, že je důležité, rád bych, aby mě nerušili kolegové tady z extrémní pravice, Myslím si, že i vy chcete být informováni o této otázce. Jde tady o převod bankovních údajů do Spojených států, anebo ne? O to jde v pozměňovacím návrhu 8. Jednali jsme o tom, jestli je to, jestli jsme pro nebo proti a je dobré o tom vědět. Dobře, takže pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď budeme hlasovat o celkovém návrhu rozhodnutí. Usnesení tedy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Vážení kolegové, už nám zbývá jenom dvě hlasování, tak buďte silně, vydržte. Na pořadu jednání máme hlasování o návrhu usnesení šesti politických skupin, které se týká začátku jednání o dohodách eh, o PNR. Takže máme tady pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 4.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 Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 8. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18. Kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 1. Kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7. Pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Konečné hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Blahopřeji. A teď na závěr na pořadu jednání máme hlasování o čtyřech návrzích usnesení, které se týká obecného zásluhu využívání kyanidů při těžbě na území Evropské unie. Takže budete, budeme mít teď jmenovité hlasování. Pozměňovací návrh 3 můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 zase jmenovité hlasování. Začínáme hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2, zase jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zase jmenovité hlasování. Můžete hlasovat. Konec hlasování. Schváleno. A teď závěrečné hlasování, zase jmenovité, můžete hlasovat. Konec hlasování. Schváleno, blahopřeji. Vážení kolegové, máme tady 21 žádostí o vysvětlení hlasování, na to se podíváme ve čtvrtek a já vám velmi děkuji.